PIN. E, ukončili jsme diskusi a hlasovat budeme zítra v poledne. Než přejdeme k dalšímu tématu, chci říci, že e, e, usnesení pana Blaceli, Kramer, Koršmerin, Landovsky a další o podpoře olympijských hrách v EU má podporu poloviny členů parlamentu a to podle článku 116 našeho jednacího řádu bude zveřejněno a předáno eh, adresátům. Eh, nyní tady máme prohlášení Rady a komise situace v Moldavské republice. Pan Watson by chtěl eh, upozornit, že tady máme významné osobnosti z Moldavska. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl upozornit